przewodniczący! Good evening. Madam Commissioner, welcome. Dobrý večer, vítám vás všechny. Začínáme. Vítáme pana Vondru. Nevím, kdo je tady lépe reprezentován zda komise a rada, anebo zda naši parlamentáři, ale každopádně začneme jednání. Zahajujeme zasedání, informuji vás, že jsem dostal Ehm, tady návrhy na, eh, co se týče složení mezi parlamentních delegací a komisí. Seznam nominací bude v zápise z dnešního jednání. Pokud do doby přijetí tohoto zápisu nikdo nepřihlásí žádné námitky, informuji vás, že tyto nominované členy budeme akceptovat řád.